now. Talk to Jared. Good afternoon, colleagues. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na Vítejte v posledním pracovním týdnu před eh, letními prázdninami. Dnes nás čeká hlasování o třech důležitých věcech. A zítra ještě hlasování o pěti dalších bodech, takže eh, v září ve Štrasburku budeme moci hlasovat také v plénu o některých věcech. Nejprve eh, začneme hned prvním eh, bodem, což je návrh nařízení eh, k finančnímu nástroji, k finančnímu nástroji na přestupní pomoc. Zpravodajem pan Vigenin a budeme tedy, budeme tedy hlasovat hned o této zprávě. Nejprve článek 1, poznací návrh číslo 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 20, je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 23, kdo je pro? proti, proti, zdrželi se, přijato. Dále eh, budget 16, první část eh, na žádost pravodaje, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 5, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh eh, číslo 119, přeskočíme, kdo je pro? Pardon, 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Regi 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Poznací číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 128 pana Vegeněna. Kdo je pro? 128. Číslo 128 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 131 a regi 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 132 a employment 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Rozpočet 16, 16. Dělčí hlasování, pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejete se to ověřit? Budget 16, druhá část. Dobrá, takže poprosím elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. Opravdu zamítnuto. Číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 133, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 16. Pouze třetí část, kdo je pro? Proti? Sekretariat mě radí, že e, budget 16 odpadá, protože jsme přijali číslo 133. Dobrá, takže v tom případě o tom to lesovat nebudeme, ale místo toho o 30, kde je pro, číslo 30, proti, zdrželi se, přijato. Inta 8, kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Inta 9, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že si musíme ověřit tuto věc elektronicky, takže ještě jednou 31, poprosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Číslo 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 136, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. Ample 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Employment 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 21 z výboru pro zaměstnanost, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dva totožné, 137, 138, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Eh, přijato, pardon. Číslo 140 a reg 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Empl 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regie 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 2. Totožné 141 a 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že se to potřebujeme ověřit. Poprosím kolegové elektronicky. Hlasujte o 142. Konec hlasování, prosím. Přijato. 25 hlasy. Není dva totožné, 143 a reg 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamít... přijato. Budget 16, pouze čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Eh, hlasujte prosím pro, proti. Myslím, že se to potřebuje ověřit. Rozpočet 16 poprosím elektronicky. Konec hlasování. Přijato 21 ku 20, jeden kolega nehlasoval. Takže přijato. Ample 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Inta 12, pardon, odpadá, takže číslo 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 146, MPL 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 147, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dobrá, ověříme elektronicky. Ještě jeden, jeden hlas chybí, možná kolega chybí, takže konec hlasování. Přijato. Číslo 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. MPO 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné odsud, takže ověříme. Konec hlasování. Přijato, ale kolegové, prosím, zdvihejte řádně ruce při hlasování. Inta 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Nezlobte se. Je to INTA 13. Konec hlasování. Přijato o jeden hlas. Nyní je rozpočet 17, rozpočtový výbor 17, pouze třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Empl 28, ne, ten odpadá, takže číslo 39. Kdo je pro? Proti? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 41 bylo staženo. Číslo 152, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní uh, rozpočtový výbor 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regie 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 154, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Dobrá, číslo 155. Konec hlasování. Opravdu přijato. Číslo 156, kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Přijato. Nyní číslo 158 a rozpočtový bod 19, kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Zamítnuto. Budget 14, kdo je pro? Pardon, Regie 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že se tento návrh musíme ověřit. Číslo 159, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Regi 15, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 116, 160, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Totožná návrhy 161, 162, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. MPL 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. MPL 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto budget 22 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ověříme rozpočtový bod 20. Ještě jeden hlas. Takže konec hlasování. Zamítnuto. Ano. Není číslo 46, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Číslo 47, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Číslo 163, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 48, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to je třeba ověřit elektronicky. Rozpočtový bod 21. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Bače 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ampl 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Bače 23, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 174, a Ample 32, ano, kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 175, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Eh, Baře 25, eh, pouze první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 176, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Inta 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní rozpočtový bod 20. Uh, eh, ne. Oba odpadají, takže číslo 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Dále číslo 177, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 188 a Ample 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 180, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 36, kdo je pro, proti, zdrželi se to musíme ověřit, protože EPP dost dobře nehlasuje. Ample 36. Konec hlasování, ano, děkuji. Přijato. Není budget 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 18, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, Regi 19, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Baře 27, kdo je pro, odpadá. Takže Regi 20, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Inta 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 62, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále číslo 63, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 37, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 64, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní poznací návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 184, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Totožné 185 a regi 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 186, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Budget. Eh, chcete to ověřit? Dobrá, takže ověříme číslo 186. Ano, prosím, konec hlasování. Přijato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 Číslo 187, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 71, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 74, Pardon, 72, o tom musíme také hlasovat. Číslo 72, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 73, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 188, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo uh, MPL 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 190, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo, totiž budget 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet, pardon, 195, protože 77 byla zamítnuta, takže kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Budget 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 196, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 197 a ampl 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Regi 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 198, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Budget 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 200, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Číslo 201, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 80, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 202, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 202. Poprosím ještě jednou, kdo, kdo je proti? Můžete mi ukázat, kdo je proti 202? Můžeme se to, prosím, ověřit, 202. Nebylo to zcela jasné. Tak asi je to jednoznačně zamítnuto, ale raději to, raději to věříme. Ano, jednoznačně zamítnuto. Ale paní Cornelisen, opravdu jsem se snažil, tak příště to snad vyjde. E, Pustím pozici číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? E, rozpočet tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Rozpočet čtyři, Kdo je pro? E, budget 3 se chcete elektronicky ověřit? Dobrá, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 25 hlasů proti 19 pro. 24 kde pro? Proti? Seželi se. To znamená zamítnuto, stejně jako předchozí. Budget 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozici návrh číslo 1 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 81. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Budget 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ample 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 82, kdo je pro, proti, není to jasné. Číslo 82, hlasujte prosím o 82. Konec hlasování. Zamítnuto jeden hlas. Poznací číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 83, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 85, kdo je pro? Chcete si elektronicky ověřit 83? Dobrá, pokud si to žádáte. Ještě tři kolegové musí hlasovat. Možná tu nejsou. Dobrá, konec hlasování. Zamítnuto 22 ku 20. A dva kolegové nehlasovali. Nyní je číslo 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo, respektive ústní poznací návrh číslo 3 zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Regie 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 89, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Číslo 89, poprosím. Konec hlasování. Přijato. Inta 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Empl 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Empl 6, kdo je pro? Proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo jedna, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. M plus 7, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ústní potenciál číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní rozpočet 11, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Employment 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 102, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 12, promiňte, Regi 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 103, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 12, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 13, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Employment 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regie 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 108, 108 kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 109 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní eh, zaměstnanost číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 16. Kdo je pro? Pardon, 18. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato totožné 111 a 112, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 1, o tom se nemá nyní hlasovat. Takže máme hlasovat elektronicky v závěrečném hlasování? Ne? Tady nemáme závěrečné hlasování. Takže se podívejme na další věc.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 Děkuji jenom stručně. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvek této práci a děkuji také za spolupráci s předkladateli stanovisek z jiných výborů. Myslím, že všichni, kdo ehm, hlasovali, myslím, se podíleli na dobrém výsledku. Děkuji vám. We are not concluding the votes on the beginning or on the but we are voting on the launch of informal negotiations. Can we have this kind of vote? Has not done that now? No, I guess Meine Kolegům, Vážení kolegové, musíme ještě hlasovat k zprávě pana Vegeninana. Institutional negotiation on the basis of the adopted amendments. Takže týká se to této části. Jedná se o vyjednávací mandát. Takže kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato v této podobě. Kolegen, kolegen, wir Vážení kolegové, a nyní se dostáváme k nástroji evropského sousedství. Spravodajem je pan Kukan. Pane Kukan, chcete ještě učinit poslední výpověď? Děkuji, pane předsedo. Nechci se nějak zvlášť vyjadřovat, ale proto, aby hlasování proběhlo hladce, tak bych vás chtěl informovat, vážení kolegové, že tady máme ústní pozměňovací návrh na základě dohody zpravodaje se stínovými zpravodaji. My jsme dosáhli tohoto kompromisu dnes odpoledne, jsou k tomu čtyři ústní pozměňovací návrhy. Jeden z nich se týká kompromisu 1, kde chceme doplnit pouze jedno slovo peace, tedy mír, v článku 1, odstavci 1, kdy Eh, se vytváří oblast demokracie, úcty k lidským právům, prosperity a zároveň také míru a stability. Takže doplníme slovo mír, peace v angličtině, pak je tam uh, eh, ústí pozměňovací návrh 0 týkající se návrhu 213. Eh, zde jsme se dohodli, že bychom zapracovali do textu závazek provádět demokratické reformy, kdy Evropa uh, podporuje eh, podle článku 6.1 tohoto nařízení motivace a pobídky ehm, podle závazku provádět eh, demokratické reformy. Zbytek zůstává stejný. Pozměňovací návrh 1 týkající se eh, pozměňovacího návrhu 219 odstavec 4.1a, kde chceme vyškrtnout první slovo tohoto odstavce, slovo enhanced zbytek zůstává stejný a pokud jde o ústní pozměňovací návrh pana k návrhu 85, to je nový bod odůvodnění 5a, tak ten je přeformulován a bude ní následujícím způsobem, abychom usnadnili provádění zásady více za více a dosáhli eh, vyčlenění eh, konkrétní celkové eh, částky pro partnerské země, eh, které prokazují pokrok eh, směrem k udržitelné demokracii a provádění dohodnutých dohod a cílů. To je vše ode mě, pane předsedo. Děkuji. Herr Sala? Ano, pan Sala. Děkuji. Já mám ústní pozměňovací návrh k mému návrhu 123, eh, kdy doplňuji do závorky Turecko, Rusko a tak dále a já tam chci da- dopsat Turecko jakožto kandidátská země. Děkuji. Dobře, ale nevím, jestli můžeme dávat pozměňovací návrhy, když už jsme začali hlasovat, říká pan předseda. Nevím, protože kdybychom to skutečně dělali takto, tak by nakonec celá zpráva se stávala pouze z ústních pozměňovacích návrhů. No, takže začneme znovu hlasovat, a pak se dostaneme později k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Teď 144, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, INTA 10, tak kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 145, 146, 147, Vypadá to, že všichni smíšíme stejně, když vidím tolik stejných pozměňovacích návrhů a používají tedy dokonce stejné znění, to je neuvěřitelné. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Pardon, ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Teď reg 9 kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh eh, eh, budget 9, je pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 154, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 155, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Budget 10, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Budget 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Někdo? Schváleno. Nyní budget 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Regi 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. ITRE 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Inta 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Deve 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. Kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní 160. A pardon, 166, návrh paní Gál. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Inta Pardon, 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní INTA 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ampl 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 169. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme, nebylo to jasné. It's closed. Končím hlasování. Tak, teď návrh 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. ITRE 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Budget 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 173 pro, proti. Opět to není jasné. Myslím si, že to bude přijato, ale pro jistotu to ověříme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 20 proti, takže schváleno. ITR 19, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. ITR 20, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 178, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 174, eh, budget 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Inta 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Dostáváme se ke kultuře 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. FEM 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kultura 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Inta 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že někdo jiný by měl řídit tuto schůzi. Nechtěl bych potom mluvit s paní Pak z výboru pro kulturu. Kompromisní návrh 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní MPL 17, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kultura 22, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnutom? 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnutom? 189. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Inta 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. ITR 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Regi 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 196, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Regi 15 odpadá, takže 197 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 36 je stažena, 199 kdo je pro? Proti Zdržel se někdo? Schváleno. Budget 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 38. zpravodaje, kdo je? Pardon, omlouvá se pan předseda. Kultura 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Budget 19. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujeme o návrhu budget 19. The vote is closed. Končím hlasování. 27 hlasů pro 18 proti. Nyní FEM 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 204. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já mám počet, já mám pocit, že počet lidí, kteří eh, hlasovali, ukazovali na to, že výsledek by měl být ne, ale možná, že jste spíše chtěli hlasovat ve prospěch tohoto návrhu. Ověříme to tady elektronicky. Hlasujeme o 204. Jason. 27 to 18. 27 hlasů pro, 18 proti. Budget 20, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, INTA 19, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno, ITRE 29, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, DV nikoliv, MP 21, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky. 39. Hlasujeme o návrhu 39. Končím hlasování. Je to jenom těsně, těsná většina. Bylo by tedy lepší, vážení poslanci, kdybyste čas od času skutečně tu ruku zvedli. Takže návrh byl schválen. 205. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 206 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 208 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto 40 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 209, 210, 211. To je takové pracovní společenství. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 212 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 213. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. Dvěstě devatenáct plus eh, Pozměňovací ústní návrh. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Sto devadesát devět bylo přijato. Takže FEM 18 pro, proti, držel se, zamítnuto. 43 plus ústní návrh pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 226 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se. Nebylo to úplně jednoznačné. Hlasování je zahájeno. Je ukončeno. Takže 15 pro, 30 proti, je to zamítnuto. A postupujeme dále. 45 pro, proti, držel se přijato. 230 pro, proti, držel se zamítnuto. 231. A tady to pracovní společenství je ještě větší. Takže kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kultura 24 pro, proti, držel se, zamítnuto. DV 15 pro, proti, držel se, zamítnuto. Ověříme. DV15. Zamítnuto. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozpočet 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Rozpočet 28 pro, proti, zdržel se. Nebylo to jasné, ověříme. Končíme hlasování. E, tady vlastně hlasovali jenom pár rukou a tady dva. Takže bylo by dobré, abychom všichni hlasovali, šlo by to rychleji. Slyším zvuky kávových hrníčků, ale káva zatím není rozdávána. Takže o čem jsme to hlasovali? Teď se dostáváme k 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 239 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozpočet 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 240 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Budget 30 pro, proti, držel se, zamítnuto. ITRE 31 pro, proti, držel se, zamítnuto. A opět združené návrhy 241, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 50, ne, to odpadá. Budget 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. 244 pro, a to odpadá. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 245 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. Budget 33 pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Budget 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Budget 35 pro, proti, Držel se? Přijato. 56 pro? Proti? Držel se? Přijato. FEM 22 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 57 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 247 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 248 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Budget 36. Ne, ne, to odpadá. FEM 24. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, přijato. 252 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. Kultura 25 pro, proti, zamítnuto. Regi 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 60 pro, proti, držel se přijato. Teď odpadají 256, kdo je pro? Proti? držel se přijato. Regi 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 257 pro, proti, držel se, zamítnuto. Regi 25 pro, proti, držel se, odmi- zamítnuto. Dvěstě padesát osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 262 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. To odpadá další. Regi 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 29 pro, proti, zdržel se, přijato. Regi 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. 200 ne, to odpadá 266. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, přijato. 65 pro, proti, zdržel se, přijato. Budget 37 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 270 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Amplua 22, kdo je pro, proti, zdržel se, pardon, pro, proti. Ještě jednou, kdo je pro Emplua 22? Kdo je proti? Ještě si to věříme. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 27 proti, zamítnuto. FEM 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. REGI 33 pro, proti, držel se, zamítnuto. 273. Kultura. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Budget 39. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 275. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 276. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 69 DV, 17 pro, proti, zdržel, se. zdržel se, přijato. Dvěstě pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Byče 3 pro, proti, zdržel se přijato. Budget 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Budget 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 70 pro, proti, zdržel se zamítnuto. DV1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Tady to odpadá. E, žádost dvě pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 73 pro, proti a ověřit. Dvojku? Ptá se pan předseda. Dobře. Takže ověříme číslo dvě. Hlasování je ukončeno. Tady někdo volá po ověřování a pak tady máme tyto výsledky. Sedmdesát tři through an adequate mechanism. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 74. Country specific. Kdo je pro? Proti? Držel se. Myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Hlasování je ukončeno. 24 pro, 21 proti, přijato. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kult 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kult 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta dvě. pro, proti, držel se zamítnuto. 77 pro, proti, držel se zamítnuto. 3 pro, proti, zdržel se přijato. 80 pro, proti, Držel se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. M plus 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto FEM 3 pro, proti, držel se zamítnuto INTA 3 pro, proti, držel se zamítnuto 83 pro, proti, musíme to ověřit. 83. Hlasování je zahájeno. Je ukončeno. 21 pro, 26 proti, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. 96 pro, proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, drž, zdržel se, přijato. 103, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 104, kdo je pro, proti? Sto čtyři, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Devět, pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. KUL 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 108 pro, proti, držel se, přijato. Takže následující odpadají. Kult 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 114 pro, proti, zdržel se přijato. ITRE 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, držel se, přijato. 14 pro, proti, držel se, přijato. Kultura 5 pro, proti, držel se, zamítnuto. 15 pro, 15 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kultura 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kultura 7. ITRE 7 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro. Pane Cála, vy byste chtěl o něco požádat? Pane Cála. I, I propose... To, byla, to byl ústní poznací návrh, navrhoval jsem jej již na začátku, tak nevím, mám je znovu opakovat, znáte jej. Navrhli jsem jej hned na začátku hlasování. Děkuji. Es weiß der Herr aber ich nicht mehr. Eh, to ví pan Koncátas, ale já už to nevím. Možná by bylo dobré to vyjasnit. Ano, je to změna ke 123. Je tam změna v závorce Turecko, Rusko, ETC Turecko, Rusko, ETC, eh, eh, Turecko, Rusko a tak dále. Chci to změnit na Turecko jakožto kandidátská země. Toť vše, děkuji. Kdo je pro, včetně této změny? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže ověříme. Hlasování zahájeno. Je ukončeno. 23 pro, 25 proti. Zamítnuto. Ja. Antrag 124. 124. ITRE 9 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, přijato. plus 5, to odpadá, takže 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Budget 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kultura 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 131 pro, proti, zdržel se. Ještě jednou. 131, kdo je pro? Proti. Takže to musíme ověřit. Hlasování je ukončeno. Ani pan Sariuš Volský nemohl zabránit tomu, aby byl jeho návrh přijat. Je to tedy přijato. Kultura 10 pro proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k FEM 7 pro, proti. Ověříme. Hlasování ukončeno. 21 pro, 27 proti. Zamítnuto. Empl 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kultura 11 pro, proti, držel se, zamítnuto. FEM 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kultura 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kultura 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní M plus 7 Kdo je pro M plus 7? Proti? Držel se? Zamítnuto. FEM 10 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. INTA 9 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Kultura 14 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. M plus 10 pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ampl 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, ano, 24 pro, proti, zdržel se přijato. Kultura 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kult. Ověříme to. Hlasování je ukončeno. 22 pro, 26 proti, zamítnuto. Kult 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se přijato. 26 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní se dost... Ještě nebudeme hlasovat o rozpočtu. Teď se jedná o vyjednávací mandát. Takže kdo je pro to, abychom dali tento vyjednávací mandát? Na tomto základě budeme hlasovat elektronicky. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se? Hlasování je ukončeno. 41 hlasů pro, žádný hlas proti, čtyři hlasy se zdrželi, takže takto jsme rozhodli. A kolego Kukane, dostal jste nebezpečně silný vyjednávací mandát. No, no,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 Pak bych to Wir kommen jetzt zur Abstimmung. A nyní budeme hlasovat o e, nástroji pro partnerství. Pane Mauro, chcete k tomu ještě něco říci? Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že není potřeba nic říkat, že můžeme rovnou začít hlasovat. Srdečné díky. Takže hlasujeme o kompromisu jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis dvě. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 118. Pro? Proti? Zdržel se? A věříme to. 118. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Sto dvacet tři. A pak se chce vyjádřit pan Mauro. 123. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu hlasovat proti tomuto úzkému pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže budeme hlasovat ohledně ústního návrhu. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže pan, pan Mauro může v klidu hlasovat pro tento návrh. Kde jsme to byli, ptá se pan předseda? 26. Budeme ověřovat elektronicky. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 22 proti, zamítnuto. Pane předsedo, já bych chtěl získat eh, více informací ohledně tohoto hlasování. Kolik zelených zde hlasuje? Podle našich informací hlasovalo pouze šest zelených a mělo by jich být sedm. Já bych byl rád, aby sekretariát nám sdělil, kolik hlasů e, bylo dáno ze strany zelených. Může to sekretariát e, potvrdit? We have Herr Salafranca, wir müssen uns bei den nächsten Salafranca, teď se musíme opravdu snažit u toho příštího hlasování. Byl 26 war abgelehnt. 26 tedy bylo eh, zamítnuto. 9.12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 913 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133 pro, proti, držel se, zamítnuto. 134, tam máme dvě části. Kdo je pro tu první část? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. A kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. DV14 pro, Ano, takže ověříme druhou část. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 23 proti. Zamítnuto. Takže přece jenom mám slušný odhad. DV14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. Inta 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k DV15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 140 pro, proti, zdržel se, přijato. BJ 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 142 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Ověřujeme číslo 142. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 22 ku 22. 143 pro, proti, držel se, zamítnuto. Inta 21 pro, proti, držel se, zamítnuto. DV 18 pro, proti, držel se, zamítnuto. 141 pro, proti, držel se, zamítnuto. 144 pro, proti, držel se, zamítnuto. 145 pro, proti, držel se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Byče 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 147 pro, proti, zdržel se, přijato. 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 150, to je block quote. Hmm, až 158. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnu to. Takže 159 z 33, zpravodaj pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Biče 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Biče 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Budget 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. Inter 27 pro, ne, ne, to odpadá. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Vidže 18. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Přijato, omlouvá se pan předseda. Bydže 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 37 pro, proti, zdržel se, přijato. Bydže 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38. Kdo je pro návrh 38? Proti, kdo se zdržel, přijato. Inta to odpadá. 39. Návrh 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. Inta při... Ne, to odpadá. Čtyřicet jedna. Návrh čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. sto šedesát dva pro, proti, zdržel se přijato. ITRE 12, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. INTA 31, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 163. Ne, to odpadá. 42. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Byče 22. Pro? proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 45, 45 a Inta 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Byče 3 pro, proti, držel se, zamítnuto. Byče 4. Takže 4 a 5 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Itre 1, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Itre 2, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato. Dvě, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Tři pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 12 ve třech částech. To je jako u Cezára. Takže kdo je pro první část? proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se přijato. Třetí část ověříme. Hlasování je ukončeno. Pět lidí se ještě neprobralo. Hlasování je ukončeno. 24 pro, 17 proti, přijato. A nyní máme návrh 5, 6, 7 dohromady. Zpravodaj, kdo je pro, proti, držel se, přijato. A dostáváme se ke kompromisu 13. Dvě části, kdo je pro první část, proti, zdržel se přijato. Kdo je pro druhou část? Stejná většina, kdo je proti? Ano, to je stejný počet jako předtím, tedy přijato. A dostáváme se k 14. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh 98 pro, proti, držel se, Zamítnuto. Inta 4 odpadá. DV1. Kdo je pro DV1? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 99 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasování ukončeno. 20 pro, 21 proti, takže zamítnuto. Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Inta 5 pro, proti, držel se. Ověříme. Hlasování je ukončeno. Dvacet jedna pro, dvacet proti, přijato. ITRE pět pro, proti, zdržel se, přijato. INTA šest pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. 101 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Bidže 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. DV3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se zamítnuto. DV4 Máme tři části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Třetí část. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. ITRE 7 pro, proti, zdržel se přijato. 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 11 pro, proti, držel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, držel se, přijato. 105 pro, pro. Takže 105 až 19, to jsou návrhy zpravodaje, můžeme o nich hlasovat a zároveň 105 až 19, kdo je pro? Ne? Hundertfünfter. 105 tedy. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 106 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Byče 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 18, dvě části. Kdo je pro první část, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se, přijato 21 pro, proti, zdržel se, přijato 22 pro, proti, zdržel se, přijato 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 166 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, zamítnuto, opravuje se pan předseda. Čtyřicet šest pro, proti, držel se, přijato. 167 pro, proti, držel se, zamítnuto. 48 pro. Ne, 47, kdo je pro? Dafür? 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 168 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se,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 Ověříme návrh 66. Hlasování je ukončeno. 24 pro, 17 proti, přijato 67 pro, proti, zdržel se přijato 68 pro, proti, zdržel se přijato 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdržel se, přijato. 173 pro, proti, zdržel se, přijato. 174 pro, proti, zdržel se, přijato. 70 pro, proti, zdržel se, přijato. 175 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřit 175, dobrá. Hlasování ukončeno. Je to návrh 75. 15 pro, 27 proti, zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 180 pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 183, kdo je pro? 183, kdo je pro? Proti, Mám dojem, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Je to návrh 183. Hlasování ukončeno. 22 hlasů pro, 17 proti, přijato. 74 pro, proti, zdržel se přijato. A mohli bychom nyní hlasovat en blok o návrzích zpravodaje? Yeah, yeah. 184. kdo je pro, proti, zamítnuto. Ty tři itre společně. Kdo je pro, proti, držel se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 189. Mohli bychom odsuť a blok hlasovat? Ne. Takže 189, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 77 pro, proti, zdržel se přijato. 190 pro, proti, zdržel se přijato. 78 pro, proti, zdržel se přijato. 191 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se přijato. 192 pro, proti, zdržel se přijato. 80 pro, proti, zdržel se přijato 81 pro, proti, zdržel se přijato os, 83. Ne, promiňte, 82, kdo je pro, proti, zdržel se. Tady zase někteří nehlasují. Takže ještě jednou, kdo je pro návrh 82, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, přijato. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se, přijato. 193 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, 88, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, přijato. 90 pro, proti, zdržel se, přijato. 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže vážení kolegové, mám pocit, že jsem řekl minus u návrhu 165 146. Můžeme hlasovat ještě jednou o tomto návrhu? Je to na straně, je to v článku 3. Já mám pocit, že jsem tam zaznamenal minus. Je to pátá stránka na straně 5. Článek 3, odstavec 5c. Souhlasíte s tím, že bychom ještě jednou hlasovali o tomto návrhu? Mám pocit, že jsem tam řekl, že je to zamítnuto a že tomu tak nebylo. Takže budeme hlasovat ještě. Kdo je pro návrh 146? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji mnohokrát. Takže se dostáváme zadání vyjednávacího mandátu. Budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro tento mandát? Hlasování je ukončeno. Angenommen mit 22. Je to přijato, 22 hlasů pro, 19 proti a jeden hlas se zdržel. Danke sehr herzlich. Ich möchte unserer Mitte Srdečné díky. Takže chtěl bych nyní přivítat zástupce z Nového Zélandu, který nám sem dorazil. Děkujeme za to, že jste nás poctili vaší návštěvou. Jsou tam následující členové parlamentu. Dennis O'Rourke and Gareth Hughes. Herzlichen Dank auch das. Srdečné díky za to, že jste nás navštívili. Glaube, wir haben v mnoha otázkách máme společné mínění s Novým Zelandem, nejenom z toho hlediska, že máme právní stát a demokracii, ale také v otázkách jiných zájmů. Jsem velice rád, že máme zde spolupráci. Jediná obtížná oblast to je zemědělská politika, ale nějaký rozdíl mezi námi existovat musí. Srdečné díky, že jste přišli mezi nás. Wer macht das jetzt hier von? Du. Ich habe die Papiere hier gar nicht. Ist von der Kommission keiner da? Doch, doch, Frau Zigan. Dámy a pánové, dostáváme se k bodu číslo 9. Podle našich informací hmm, komisař přijal rozhodující rozhodnutí ohledně mm, vízové, usnadnění vízové povinnosti s Ukrajinou. Já bych byl rád, kdyby zástupce komise zodpovědný za azyl a migrační politiku z DG Home nám sdělil, co je obsahem tohoto rozhodnutí a my doufejme se k tomu ještě vrátíme v podrobnostech později. Bylo by dobré, kdyby jste nám mohl také dodat tyto příslušné texty v průběhu příštího dne. Paní Signán má tedy slovo. Eh, thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání na vaše zasedání, abych se mohla vyjádřit o posledním vývoji v komisi. Chtěla bych vás informovat o tom, že komise schválila návrhy na podpis a také návrhy závěru dohody, které se týkají dohody mezi EU a Ukrajinou o usnadňování e, vizového režimu. Je to z 5. července a víme, e, jaké problémy někteří poslanci Evropského parlamentu e, mají a na které jste poukázali v posledních dnech, kde o to, zda uzavření takové dohody je optimální za současné politické situace. Mluvili jste také o pochybách, které máte, pokud jde o respektování právního státu a zásad demokracie ze strany Ukrajiny. Ukrajiny. Nicméně já bych tomu ráda řekla, že Evropská komise je nadále přesvědčena o tom, že je velice důležité uzavřít, uzavřít tuto pozměňující dohodu, protože eh, se mm, očekává, že vyšle podpůrný signál ukrajinské společnosti právě za této politické situace. Takže tato mm, nová dohoda posílí mezilidské kontakty a také usnadní současné postupy, postupy. Já bych tomu uvedla některé příklady, například tím, že rozšíří určité usnadňování vízového režimu na nové žadatele o víza, například na zástupce občanské společnosti a na mladé účastníky akcí, které organizují neziskové organizace. Cílem je také zlepšit eh, současný režim pro novináře. Jedná se pouze o některé příklady a všechny je najdete v pozměněné dohodě. Pokud jde o hledisko institucionální, tak Evropská komise má mandát vyjednat tuto dohodu. My jsme tedy tento proces uzavřeli a předkládáme návrh dohody Evropskému parlamentu a radě k projednání a rozhodnutí. A úplně poslední věc. Chtěla bych vás požádat, abyste odsouhlasili tuto dohodu a já doufám, že jakožto Evropský parlament eh, budete schopni tuto dohodu co možná nejdříve podpořit. Eh, jinak jsme vám pochopitelně k dispozici, pokud máte nějaké dotazy k této dohodě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych spontánně zareagoval tak, eh, že mm, chápu, jaký signál bychom chtěli vyslat, eh, ale myslím si, že pokud jde o podporu občanské společnosti, eh, tak eh, myslím, že před volbami to režim prodá úplně jinak. Řekne, podívejte, my se snažíme získat lepší vízový režim pro naše občany a to je odměna za naši politiku. Takže já souhlasím s podstatou této dohody, souhlasím s vízovou, se sproštěním vízové povinnosti pro Ukrajinu. Je to pouze otázka správného načasování a krátce před volbami, kdy si skutečně nejsme jistí, zda ty volby budou demokratické a svobodné, vyslat takovýto signál, ačkoliv máme ty nejlepší záměry, které jste vysvětlovala, tak si myslím, že média a režim na Ukrajině to prodá úplně jiným způsobem proti demokratické opozici a bude poukazovat na to, že sám režim je úspěšný při získávání výhod ze strany Evropské unie, takže já bych v tuto chvíli velice váhal. Po volbách eh, to už je něco jiného, jak jsem říkal, v žádném případě nejsem proti podstatě této dohody a rozšířil bych tuto dohodu dokonce na všechny ukrajinské občany, ale myslím si, že naše dobré úmysly by v tuto chvíli mohly být zneužity proti nám. Uh, I think that we are touching very fundamentally. Já se domnívám, že se tady jedná o velice důležitou, zásadní záležitost a Evropský parlament by měl být důsledný, pokud jde o naše vztahy s Ukrajinou, ať už jde o jakoukoliv úroveň. A chtěl bych poukázat jednak na tuto záležitost a jednak na to, co řekl pan Galer eh, před okamžikem. Jednak eh, jde o to, mm, že tady ten problém Evropský parlament vyjádřil svůj postoj Poukázali jsme na problémy s demokracií na Ukrajině v řadě rezolucí. Pak je tady druhá věc a to, že současná ukrajinská vláda, současný ukrajinský režim, jak to vysvětlil pan Galer, a prezidentová politika eh, byla tímto způsobem vlastně potrestána tím, že jsme zmrazili eh, proces přidružení a také smlouvu o volném obchodu, která se projednávala, ale nakonec nebyla podepsána. Takže já se domnívám, že kdybychom využili eh, tu politiku cukru a byče, tak eh, důležité je především být důslední musíme použít i ten byč, ale dát pozor, abychom netrestali celkově ukrajinskou společnost, eh, všechny její eh, občany. A důležitou část této společnosti, tedy především eh, mladé lidi. Takže pokud jde o mě, tak kdybychom nyní řešili otázku vízového režimu, což nijak nesouvisí s volbami. Já jsem eh, vás eh, sledoval v klidu, pane Galere, takže bych poprosil o klid eh, i v mém případě. Chci tedy říci ještě jednou, že můj postoj je takový, že není důvodu pozastavit tento eh, vízový režim. Já jsem si eh, přečetla dopis pana Broka, který zaslal Evropské komisi a v němž eh, usiluje o odložení tohoto vizového režimu a já těmto důvodům nerozumím. To dilema je, myslím, zcela základní, tedy zda nás sledujeme tu propagandu, kterou používá ukrajinská vláda a která tvrdí, že ukrajinští občané jsou takto trestáni Evropskou unii, anebo na druhou stranu se snažíme uvažovat důsledněji a říkáme, že eh, ano, určitý prostor pro trest tady může být, ale je tady také prostor pro běžné vztahy, běžnou aktivitu ukrajinských občanů a to podporujeme. Děkuji. Vielen Dank, Herr Präsident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si myslím, jak už řekl eh, předřečník, že to je otázka politická a ne tolik eh, otázka mm, technická nebo konkrétního vývoje na Ukrajině. Myslím si, že Ukrajina jakožto stát se nezaslouží takovýto eh, zjednodušený vízový režim, ale na druhé straně občané této země se ten režim zaslouží a to je velký rozdíl. Doposavat jsme jakožto Evropská unie neřešili úplně důsledně eh, tento dvojí vztah k našim východním eh, sousedům. Nebyli jsme možná dostatečně přísní vůči úřadům a nebyli dostatečně otevření vůči ukrajinské společnosti. Pan Galer má pravdu. Kvůli volbám eh, by asi nebylo dobré toto gesto udělat, protože by bylo zneužito, ale nedělám si iluzi o svobodnosti nadcházejících voleb, když jsou vězněni představitelé demokratické opozice. Myslím si, že bychom tedy měli zapracovat na komunikaci z naší strany a říci ukrajinským občanům, že to je ve prospěch ukrajinských občanů, že je chceme podpořit nikoli v ukrajinské úřady. V řadě dokumentů z předešlých let jsme opakovaně říkali, že uvolnění vízového styku se zeměmi východního partnerství eh, by nemělo proběhnout později než změna tohoto styku s Ruskem. A tam už jsme pokročili poměrně dosti daleko. A pokud tedy srovnáme Aspoň bychom se měli pokusit eh, o aplikování eh, stejných standardů v zemích východního sousedství. Tak vidíme, že ukrajinská opozice je utlačována, ale může eh, kandidovat. Zatímco třeba v Bělorusku nikoliv, v Rusku také nikoliv. Myslím si tedy, že pokud nám jde o demokracii a lidská práva, tak e, tímto směrem se Ukrajina ubírá, i když ta cesta bude dlouhá. Naším cílem je, aby došlo k transformaci ukrajinské společnosti, aby ta společnost byla co možná nejotevřenější a abychom dobře nastavili e, rovnováhu mezi všemi argumenty a proto si myslím, že bychom měli podpořit e, tento vízový režim a vysvětlit ukrajinským občanům, že ty výhody režimu jsou míněny pro ně, nikoliv pro ukrajinské úřady. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že komise dobře odvedla svoji práci. Můžeme souhlasit s podstatou této dohody a domnívám se, že se jedná o výsledek dlouhodobé práce a úsilí. Poté bude následovat ratifikace a tak budeme mít dostatek času nadále přesvědčovat tím správným způsobem ukrajinské úřady. Souhlasím také s tím, že ukrajinské úřady možná zneužijí signál, který vyšleme touto dohodou, ale na druhé straně pokud odmítneme postoupit dále a nebo pokud odložíme tuto dohodu, tak to jistě ukrajinská společnost špatně pochopí a my ji tím zklameme. Já se domnívám, že v tuto chvíli je naším hlavním partnerem právě ukrajinská společnost, protože vůči ukrajinským úřadům se stavíme velice kriticky a myslím, že bychom tedy více měli myslet na pocity běžných Ukrajinců spíše než na to, jakým způsobem ukrajinská vláda by mohla tuto dohodu zneužít. Takže si myslím stejně jako někteří kolegové, kteří hovořili přede mnou, aniž bych popíral to, co řekl pan Galer, že je potřeba vyslat tuto chvíli velice silný signál ukrajinské společnosti v tom smyslu, že tato dohoda mm, tu je, že je tady vyhlídka na usnadněný vízový režim, na vzájemné eh, pravidelné kontakty s Evropskou unii a že eh, stojíme o eh, dialog se suverénním Ukrajinou což je dialog, který musí respektovat i ukrajinské úřady a ten dialog by měl pokračovat a vzhledem tomu, že už do určité míry došlo k uh, odložení asociační dohody, což byl určitý trest, neměli bychom za stejnou věc trestat dvakrát. Děkuji. Äh, Srdečné díky. Pane předsedo, ještě chcete vystoupit? Ano, pokud mohu, já bych jenom připojil dvě věty. Pravděpodobně necháváme velkou naději, že je možné situaci změnit po volbách. Mám na mysli obecné směřování ukrajinské společnosti v současné době. Jsme situací dosti znepokojeni. A v tomto případě to nejdůležitější pro nás v Evropském parlamentu je zůstat v kontaktu s veřejností a s, Evrop- a s ukrajinskými občany. Rád bych zdůraznil, že to, co řekl pan Gáler, je správné, ale skutečně bychom jste mohli eh, tratit, protože je obtížné vysvětlit ukrajinským občanům, že nesouhlasíme s tímto eh, s, s touto cestou vízové liberalizace, ty uvolnění vízového styku a přiblížení se Ukrajině. Takže pravděpodobně vlastně nemáme, nemáme na vybranou. Eh, měli bychom to schválit a děkuji mnohokrát komisi za to, že Eh, nám poskytla, že odvedla dobrou přípravu a poskytla dobrý základ pro, pro nás, pro zajetí našeho posté. Děkuji, pane předsedo. Já bych jen rád zareagoval, protože myslím, že eh, je trochu přeháněním hovořit o ukrajinském režimu či o kontrole nad médii, protože na Ukrajině je svoboda médií nikoli dokonalá, ale srovnatelná se situací v některých členských státech. Pokud je o volby, Říkáte-li, že musíme vyčkat do voleb, dobrá, ale jaký výsledek očekáváte? Pokud stejná vládnoucí strana či vládnoucí koalice opět zvítězí, tak eh, to opět odložíme, dokud eh, prostě ve volbách nezvítězí jiná strana. Eh, měli bychom tyto dvě věci od sebe oddělit. Již jsme leco vykonali tím, že jsme vyvíjeli tlak, mimo jiné i tím, že jsme nepodepsali, nezratifikovali dohodu o přidružení. A nyní se snažíme vykonat něco pro ukrajinský lid. A myslím si, že existují možnosti eh, pro komunikaci, jak eh, se o tom zmiňovali kolegové, a mělo by jít skutečně o ukrajinské občany. A rád bych také připomenul, že například eh, Bělorusko, které, ke kterému někteří z vás nyní Ukrajinu přirovnávají, tak tady jsme explicitně řekli, že budeme nadále pokračovat Eh, ve vztazích eh, s občanskou společností a že se budeme maximálně měru otevírat eh, občanům země. Stejně bychom měli postupovat vůči Ukrajině a tato doda by byla velkým krokem tímto směrem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že argumenty, které jsme nyní vyslechli, jsou racionální to znamená argumenty, že bychom měli eh, vysílat signál vůči ukrajinské veřejnosti a vůči těm, se kterými je zle zacházeno. Ovšem v rámci eh, komunikační a informační politiky může být cokoliv zneužito. Eh, dokonce by to mohlo být stavěno tak, že Evropský parlament je pro výstavbu jakési zdi Eh, na východní hranici Evropské unie podél, eh, unie podle východní hranice Polska. To by ovšem dále poškodilo naše vztahy s Ukrajinou. Já se domnívám, že eh, vízový styk je principiálně chybný, protože víza jsou vždy o vytváření překážek. Měli bychom tedy být striktní v politice, kterou uplatňujeme to platí pro ten plánovaný seminář. E, nicméně tady u vízové politiky bychom měli být opatrní. A pokud je o další témata, já neznám e, žádnou, žádné společenství, žádnou skupinu na Ukrajině, ať by to byla opozice, či nevládní organizace, či církev. Neznám tedy žádnou ukrajinskou organizaci, která by byla pro vízový styk. Pokud tedy se chceme vyslovit pro vízový styk s Ukrajinou, měl bychom ji podporu alespoň nějakého skupení na Ukrajině. A jak říkám, na Ukrajině neznám nikoho, kdo by byl pro ten aktuální vízový režim. Na posledním zasedání výboru EU Ukrajina jasně zaznělo, že bychom neměli nijak propojovat otázku víz s politickou situací v zemi. Toto musíme zohlednit. V opačném případě se ukrajinští partneři budou domnívat, eh, že se chováme domýšlivě. Dovolte, abych i já něco připojil. Většina argumentů pro uvolnění vízového styku eh, jež byla vyslovena. Dovolte, abych ještě učinil jednu historickou paralelu. Mnoho z nás pochází ze zemí, které před více jak 20 lety ležely za železnou oponou. A stále ještě si pamatujeme, jak užitečné bylo, když disidenti, opozice, aktivisté za lidská práva, mladí lidé měli kontakty se svými partnery na západě. A já si myslím, že to je přesně to, co očekávají mladí Ukrajinci. Já jsem před dvěma týdny navštívil Kyjev, účastnil jsem se rokového koncertu v centru města, v centru Kyjeva, kde, půl milion, kde bylo přítomno půl milionu především mladých Ukrajinců. Ehm, Zaznal tam Elton John, Queens, Queen, tedy pardon. Já jsem hovořil eh, s lidmi v publiku a ti lidé byli nesmírně šťastní, že alespoň na pár dní mohli být součástí toho, čemu říká, čemu my říkáme Západ. Takže já bych zde skutečně apeloval na to, abychom zrušili vízový styk s Ukrajinou a to, co možná nejrychleji, protože takto pomáháme mladým, pomáháme těm, kteří jsou otevření vůči nám, vůči eh, zemím Evropské unie a nebude to mít eh, žádný dopad na politickou situaci. Tady eh, souhlasím s kolegy, že bychom mohli připojit pár slov na vysvětlenou, tak aby nikdo nemohl zneužít a chybně vykládat tento náš krok před volbami plánovanými na říjen tohoto roku. Děkuji. Srdečné díky, dovolte mi také osobní připomínku. Pane Sjevič, já jsem nenapsal žádný dopis, já jsem eh, vyjádřil své stanovisko. Já myslím, že nikdo nechce penalizovat ukrajinské obyvatelstvo. Eh, to obyvatelstvo je penalizováno vlastní vládou a režimem. A pravda je, že eh, právní stát tady není na příliš vysoké úrovni a lidská práva eh, také nefungují správně, tak jak to bylo potvrzeno. Mm. Takže to je opravdu špatný směr. Zatím nemůžeme hovořit o právním státu a lidských právech. Na druhé straně je pravdou, že bychom neměli trestat eh, normální eh, lidi. Tady jde o facilitation v oblasti eh, víza, to znamená, dochází zjednodušení a uleva v některých konkrétních oblastech. Na to bychom se měli přesně podívat. Měli bychom zjistit, kdo přesně bude mít eh, určité výhody. Budou to oligarchové, kteří budou moci cestovat, budou to diplomaté a v jakém rozsahu studenti mohou eh, cestovat, v jakém rozsahu eh, tato úleva se bude týkat také obyvatelstva. To musíme nějakým způsobem dohodnout, to by se mělo tedy připravit a mělo by co nejrychleji fungovat. Protože já vím, co to znamená mít svobodu cestování a samozřejmě, že eh, s tím souvisí také možnost získávat zkušenosti v zahraničí a vracet se pak s těmito zkušenostmi domů. To je důležitá věc. Musí tady být tato možnost svobodného cestování pro občany. To je otázka, která má obrovský význam právě za těchto poměrů a to bychom měli podporovat. Ale jak říkám, komise nám předá tyto texty, my bychom se na ně měli přesně podívat, abychom zjistili, kdo bude skutečně využívat výhod těchto, této dohody a zda tady je diferenciace. To je otázka, kterou bychom si měli vysvětlit a vyjasnit ve světle konkrétního textu, tak abychom přesně věděli, o čem eh, hovoříme z hlediska podrobností. Takže srdečné díky, tím končím tento bod a nyní budeme hovořit o rozpočtu. Do toho se já neodvážím pustit a dám slovo panu Kováčovi. <laughs>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 takže se podívejme na další bod našeho dnešního pořadu jednání. Všeobecný rozpočet Evropské unie pro finanční rok, pro rok 2013, všechny oddíly. Dám slovo hned naší uh, navrhovatelce paní Maky, co možná stručně poprosím, protože máme sklus. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten Suomi. Děkuji, pane předsedající. Budu hovořit finské velmi stručně. Nejprve bych ráda uvedla a předeslala, že v době, kdy členské státy jsou nuceny provádět škrty ve svých rozpočet, rozpočtech, stejně by měla postupovat i Evropská unie. Ale rozpočtový výbor a rada navrhly 10 škrty v platbách u rozpočtu na vnější vztahy, což představuje asi miliardu eur tento škrt je příliš drastický. Bylo to navrženo především eh, proto, že eh, se navýší o 7 rozpočet soudržnosti. Některé členské státy požadovaly takovéto navýšení a bylo to přijato. Takže proto nyní má trpět rozpočet pro vnější vztahy. Bylo by dobré, kdyby Evropský parlament dokázal nalézt určité priority ve všech oddílech eh, mezi tedy těmi jednotlivými oddíly eh, rozpočtu na vnější politiku, protože pokud všemu budeme říkat priorita, pak vlastně nic nebude prioritou. Je tady třeba něco vybrat, něco zvolit a já bych zde ráda položila s tím související otázky komise a radě. Ale ještě předtím chci říci, že na podzim budeme organizovat slyšení, kde bychom mohli e, se zabývat právě tím, co budou v praxi představovat tyto škrty. Navrhuje se nulové navýšení u rozpočtu na SVČ na vnější akce tady, přitom SVČ hopala, eh, pardon, eh, doufala v 5 až 6% navýšení rozpočtu. Eh, nejsem si jistá, zda je to možné. Domnívám se, že z tohoto důvodu bychom se měli velmi podrobně zaměřit na to, jakým způsobem budou tyto prostředky vynaloženy. Myslím, že se musíme řídit dvěma principy. Jednak maximální flexibilita, zaměřit se na priority a za druhé Ráda bych navrhla prioritu vzdálenosti. Eh, respektive prioritu podle kritéria vzdálenosti, to znamená, eh, jednou z priorit by byly eh, sousední oblasti EU a pro další oblasti bychom to měli ještě upřesnit. Ale dovolíte-li, ráda bych položila několik dotazů ohledně toho, co ten škrt bude přesně znamenat, pokud projde, pokud bude přijat. Čeho se přesně bude týkat v rámci Evropské služby pro vnější činnost a jaké to bude mít důsledky? Potřebujeme konkrétní příklady toho, čeho se škrty dotknou. Dále bych ráda položila dotaz, eh, když eh, SVČ navrhuje, pokud je o výdaje na zaměstnance, že třídy AD 13 až AD 14, což eh, představuje nějakých 300 tisíc eur, za by tyto prostředky nemohly být vynaloženy rozuměji, hodnějším způsobem, protože to jsou opravdu nepřiměřené částky. Koja e, määritelmiä, mitä tämä... Poprosila bych tedy o přesnou definici Co se tím tedy myslí a jaké jsou priority Rady a komise? Protože, jak jsem, již, jak jsem již řekla, ne vše může být prioritou, takže by mě zajímalo, jaké priority byly zvoleny. Poprosím odpověď není a nebude-li to možné, pak bych eh, poprosila o reakci ještě předtím, než budeme přijímat rozhodnutí. Patrně by bylo vhodné uspořádat slyšení, kde bychom se dozvěděli více o dopadech těchto škrtů. Další věc, eh, která se nás týká v případě, že rozho- přijímáme rozhodnutí nebo jednáme o SVČ, všude tam, kde jsme přijali určité závazky, měli bychom, nebo přijímáme určité závazky, měli bychom přesně vědět, jaké budou rozpočtové dopady. Raději bych seškrtala prostředky na platby než na závazky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Jetenmáky. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům nejprve za EPP, pan Galer. A poprosím dvě minuty, ano? Mnohokrát děkuji za tyto návrhy a za stanovisko, které zde přednesla Paní Jedenmeky ta hovořila také o synergii ve svém vystoupení a také hovořila o tom všeobecném finančním problému. Já si myslím, že právě v oblasti zahraničního obchodu a vnější aktivity EU eh, je tady tento synergický efekt. To je odpověď na tu problematiku v tom smyslu, že jako jednotlivci příliš mnoho nezmůžeme a tudíž musíme nějakým způsobem eh, se podělit také o naší svrchovanost. To znamená, potřebujeme tuto synergii a musíme také realizovat určité úspory na té vnitrostátní úrovni. To je ten správný přístup. Musíme využívat synergie ve strukturách, které jsme vytvořili. A musíme se snažit, abychom efektivně realizovali řešení těch problémů, které jsme identifikovali. Je tady mnoho bodů, které se stále vrací každý rok. Tady máme krácení zvláště eh, ve výši 170 milionů. Pak eh, je tady rozdíl eh, z hlediska návrhu komise. V každém případě to, co navrhla komise, neschvaluji. Potom je to ICI+, tady je 25% ve hře a dokonce tady dochází ke krácení ve výši 27 eh, v porovnání s komisí. A jde o to, aby tento nástroj eh, vlastně se rozběhl po té, co jednání byla dokončena. Nepřipadá mi to tedy příliš konzistentní. A co se týče nástroje sousedství, tady máme mnohé směrem na východ, méně na jih. A co se týče eh, toho, co tady je stanoveno po, pro UNRWA, zvláště z hlediska potřeb pro Palestince, tady jsou závazky ve výši 200 milionů, to je opět návrh komise. Ovšem musíme to porovnat eh, s výdaji, které existují. Opět je tady eh, rozpor asi půl milionu. Co se týče APA, i zde došlo ke krácení plateb. Transition a Institution Building. Týká se to kandidátských zemí, tam je krácení ve výši 25% v porovnání s návrhem komise. S návrhem komise. A u potenciálních kandidátů tam je to opět v mínusu ve výši 5%. I u nástroje stability se mi situace nezdá dobrá. Tady je výrazné krácení eh, závazků a plateb, to je příliš citlivý nástroj, aby se mohlo přistoupit k tomuto krácení, takže nejsem příliš šťasten. To je možná vše. Děkuji. Děkuji, Michali. Madame. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce souhlasí s tímto přístupem, přístupem pana Galera. My se domníváme, že rozpočet EU je politickým nástrojem, e, který má e, za cíl naplnit určité cíle, na nichž se tady musíme shodnout v parlamentu s dalšími institucemi. Hlavním cílem je, aby Evropská unie byla globálním hráčem, který je relevantní, abychom e, splnili své cíle v oblasti míru, ochrany lidských práv a demokracie ve světě a tak dále, a tak dále, také v oblasti mezinárodního obchodu, rozvoje a tak dále. Takže proto se domníváme, že bychom měli mít k dispozici určitý eh, nástroj a myslím, že jsou tady bohužel eh, skupiny a jsou to eh, zájmy i v, rozpočtové, v rozpočtovém výboru, které myslím, naznačují, že by chtěli v této oblasti hodně šetřit. A nám se to zdá znepokojivé, protože takovým způsobem Evropská unie nebude, muset, nebude moci naplňovat svoji eh, roli. Komise navyšuje o 5 eh, rozpočet eh, o protiloňskému roku, což je pozitivní, protože hm, komise si v tomto uvědomuje, kolik stojí politiky pro které jsme dali komisi mandát a je to pozitivní, nicméně musíme analyzovat každý jednotlivý řádek, abychom věděli, kde dochází k navýšení či případnému snížení. Rada chce škrtat 171 eh, milionů eur a tato částka eh, znamená například 37 milionů eh, v platbách pro evropskou politiku sousedství se zeměmi kolem Středozemního moře, což je vážný problém, nebo 8 eh, milionů eur na spolupráci a rozvoj, nebo 38 milionů pro na životní prostředí a řízení přírodních zdrojů, včetně energetických zdrojů, a nebo genderová rovnost eh, o 2 miliony méně. A mně se zdá, že eh, to bude znamenat, že Evropská unie nebude schopna realizovat politiky Eh, v této oblasti, které nejsou nějakým vrtochem. To jsou politiky, eh, kde jsme se rozhodli, že bychom měli sehrávat svou roli, takže nesouhlasíme s tímto mm, prvopočátečným přístupem eh, rady z 5. července. Chápeme, že to není definitivní dokument a domníváme se, že tady zbývá tedy určitá marže v těch 170 milionech a víme ze zkušeností, že tuto marži je možné využít a že by mělo být možné řádně tyto politiky podpořit. Loni jsme například dosáhli eh, dohody a dostali jsme dostatečné prostředky na prioritní oblasti v dostatečné eh, výši a socialisté budou usilovat eh, o to tež. Chceme si nastavit velice přísně politické priority abychom mohli mm, jaksi mm, přežít eh, v těch politikách pro eh, zahraniční pomoc na druhé straně v tuto chvíli má parlament vázané eh, ruce. My si myslíme, že tato hora s radou by tedy měla eh, skončit, že rozpočet eh, je interinstitucionální záležitostí a u nás tedy záležitostí všech frakcí. Jde o to, abychom si v parlamentu stanovili jasné priority, abychom všem nebyli demagogičtí a nerozptilovali prostředky zbytečně do příliš mnoha oblastí. Děkuji paní Munis a nyní za GUE Paní Lozing, děkuji mnohokrát. <laughs> Já bych chtěla jménem své frakce poděkovat zpravodaji. My se domníváme, že to je velice dobré stanovisko a mnohem sdílíme také politická eh, těžiska, která zpravodajka formulovala na rok 2013. Také potvrzujeme, že Samozřejmě jde o to, abychom se dožadovali dlouhodobého mírového řešení, také z hlediska konfliktu Izrael-Palestina. Měli bychom pokračovat v těchto snahách, zvláště z hlediska podpory ekonomické nezávislosti. Co se týče GUE, eh, chtěla bych také naprosto vyjádřit souhlas se spravodajkou tom smyslu, že se domníváme, že parlamentní role je zde naprosto nezbytná a to se musí odrazit také v návrhu komise. Proto mě zajímá odpověď komise v tomto smyslu. Hmm. Co se týče otázek, které tady padly ze strany zpravodajky, abych se k ním chtěla připojit. Synergie a efekty z hlediska úspor, tak jak o tom hovořil pan Galer, z hlediska vnější činnosti. Tady jsem dosti skeptická, musíme vyčkat, zda opravdu dojde k určitým úsporám. A pokud by to přece jen mělo být možné, a pokud synergické efekty by neprobíhaly na úkor demokracie, tak by to bylo dobré. Je to ovšem určité riziko, které tady existuje na úrovni mm, Eh, e- Evropské služby pro vnější činnost. A její zástupce bude právě nyní hovořit. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedající. Pokud mohu eh, začít druhou otázkou zpravodajky, navrhovatelky. Šlo o 10 postů a AD13, 10 postů a AD14 a to vyplývá eh, z provádění statutu Eh, úředníků a dalších eh, pracovníků, kde se počítá eh, s určitým, s určitým stupněm povýšení každým rokem pro jednotlivé stupně, platové stupnice. Pro každý stupeň je tam tedy stanoveno fixní procento podle, podle poslužního řádu a víme, kolik je volných míst a OAD 14 E, tedy je určitý deficit, protože víme, že budeme podle služebního řádu e, povyšovat lidi z AD13, proto tady tam musíme počítat s těmito posty AD14. A e, důvod, proč jsme nabírali lidi na AD12 a AD13, tady jde vlastně o to, že, se, že přicházeli pracovníci především z komise, to znamená SVČ zdědila vlastně bývalé pracovníky z vnějších vztahů z komise, nejsou to nově nabídlení lidé z členských států. Je pravda, že eh, u eh, AD13 to asi nejsou lidé, kteří budou protestovat, pokud nedostanou povýšení podle služebního řádu, ale eh, přesto bychom rádi poukázali na skutečnost, že pokud ta pokud nebudeme povyšovat AD13, AD14, tak tam bude méně volných míst, takže nebudeme moci povyšovat lidi z AD12 a, a, tak, a pak zase AD11 a tak dále, a tak dále. Mělo by to takovýto pyramidový eh, dopad vlastně, takže bychom nemohli vlastně, nemohli bychom vlastně provádět povýšení ani v nižších patrech té platové stupnice tento dopad by to mělo. My bychom eh, byli rádi, kdybychom mohli provádět služební řád tak, abychom zůstali konkurenceschopní vůči jiným institucím, eh, které usilují o stejné pracovníky eh, a které jim budou moci nabízet rychlejší povýšení než u nás. Proto tedy požadujeme tyto prostředky s tím, že to omazené méně jak 100 tisíc eur, přičemž celkový rozpočet naší instituce je, nebo na našeho úřadu je nějakých 500 milionů eur, takže to nebude mít výraznější dopad na celkový rozpočet SVČ. Abych se vrátil k prvnímu dotazu, co učiníme, pokud postoj rady, to znamená nulové navýšení, se skutečně stalo rozpočtem rok 2013. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Minulý čtvrtek zase došlo určité dohodě. Rozhodnutí zatím nebylo přijato. Pro nás by to bylo velmi složité, protože už tak Eh, se v rozpočtu počítalo eh, se eh, škrty v řadě, v řadě oblastí. Byla to 1,3 rozpočtu na 2012. Bylo to z prostředků, které byly zmrazeny například na služební cesty. Tam bylo 10 v roce 2012. Do roku 2013 se to i seškrtalo tedy. Takže již nemáme velkou marži, protože to, co bylo možné seškrtat, již bylo navrženo. Dále mohli bychom se vzdát 20 eh, nových eh, míst eh, pro delegace a také se vzdát přemístění 20 pracovníků do našich delegací, s čím se počítalo v roce 2012 z prostředky na pouze tři měsíce. Samotná skutečnost, že v roce 2013 bychom museli platit na buď za 12 měsíců nebo 3 měsíce, to by představovalo úsporu o 1%, či změnu o 1% v celkovém rozpočtu. Takže takto bychom nedosáhli 1% úspory. Eh, dopadem by samozřejmě bylo to, že, že naše delegace by nebyly posíleny těchto 40 pracovníků. A ta posílení, eh, se kterým pošla rozpočet v roce 2012, vlastně neproběhla. Eh, další věc, se které bychom se patrně museli vzdát, to by byly zabezpečovací bezpečnostní práce, se kterými jsme počítali na delegacích, zejména v Iráku. V Iráku Jde o, e, to zajišťují zatím vojenské jednotky členských států s tím, že ty ovšem musí opustit Irák a my tady e, budeme muset zaručit e, dostatečnou bezpečnost našich delegací, respektive naší delegace v Iráku a to vlastními silami. Těchto prací bychom se tady museli vzdát, stejně tak bezpečnostní, zaručení bezpečnosti v Afganistánu. Dále se počalo s určitými pracemi v oblasti hygieny a zdravotních podmínek, což je něco tak důležité. A pokud tedy nebudeme připraveni, pokud v jako ty, to, to zabezpečení neproběhne, tak eh, tím utrpí eh, zastoupení Evropské unie v Iráku. Zatím eh, patrně máme příliš mnoho úředníků proti prostředkům v rozpočtu. Rada v roce na rok 2013 dala Eh, dává prostředky, které jsou nižší než na rok 2012, eh, na, tedy na eh, sídlo, na vedení, na headquarters. Dále, pokud jde o místní pracovníky, tady nám rada nedává stejné prostředky, jako jsme měli v roce 2012, takže tady opět, pokud zohledníme, že tě místní pracovníci v zemích, kde často dochází ke, ke zvyšování mzdových nákladů, zvyšování cen, tak bychom asi museli propustit část místních pracovníků. Dále máme problém u Eh, u nájmu ze sídly delegací. Eh, tam eh, rada provádí škrty 10 milionů eur, ale my podle nasmouvaných nájmů například na nová sídla, která byla nedávno schválena rozpočtovými orgány, na budovu Kortenberg například, už máme smlouvu a pokud se to seškrtá 10 milionů ten rozpočet, tak nevíme, jak dostojíme svým uh, smluvním zámazkům. Dále u roku 2012, vzhledem k tomu, že dochází tedy ke zvyšování cen, se tak zvyšování nájmu, eh, tak nevíme, jakým způsobem tedy budeme schopni uhradit eh, nájmy za, pro nájmy za eh, sídla našich delegací. Nebudu provádět úplný výčet všech problémů, které, na které narážíme, ale jich pro mnoho. Také bych rád upozornil na to, že SVČ má tu zvláštnost, že je vystaven také Eh, změnám v devizovém kurzu, což neplatí pro řadu jiných eh, orgánů institucí. Eh, pokud euro klesá, pak to znamená, protože my máme velké výdaje také v dolarech a měnách navázaných na dolar, tak nám výdaje v eurech výrazně vzrůstají potom, pokud euro klesá. Například pokud euro poklesne o 1,40, což byl pro, pardon, z 1,40 na 1,30, což byl průměr v roce 2012, tak my tratíme nějakých 500 tisíc euro měsíčně. A pokud, eh, eh, pokud by euro kleslo na 1,25, eh, což je situace již od konce května do dneška, pak přijdeme o dalších 50 tisíc eur měsíčně. To znamená, pokud máme velmi těsný rozpočet, tak navíc budeme mít problém s tím absorbovat změny v devizových kurzech, které mohou být značné. Takže skutečně spoleháme se na parlament, doufáme, že v rámci dohodování Eh, dosáhnete eh, zvýšení rozpočtu se ne toho eh, původně navrhovaného, ale rozhodně výrazně nad nulou, protože jinak bychom nemohli provádět do budoucna vnější činnosti ve stejném objemu jako roce 2012 a museli bychom se tedy vzdát posílení našich delegací o personál a kromě toho bychom museli patrně snížit stavy personálu oproti aktuálnímu stavu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ano, je tady celá řada věcí, o kterých jste mluvila, které musíme zvážit a určitě zváží paní zpravodajka po vašem vystoupení. Ale protože máme málo času, tak se podíváme na další bod, ale ještě předtím mám jedno oznámení, pokud jde o předkládání pozměňovacích návrhů. Termín je 16. července 18 hodin odpoledne a můžete předkládat dva druhy pozměňovacích návrhů. Rozpočtové návrhy, kde budete modifikovat rozpočtové položky eh, rady a původní návrh eh, paní eh, Jatenmaky. Sekretariát vám samozřejmě poskytne všechny další informace, pokud jde o předkládání těchto dvou druhů pozměňovacích návrhů. A další bod, o kterém budeme jednat, vážení kolegové, probíhá za zavřenými dveřmi, takže je potřeba eh, se tomu přizpůsobit. Eh, uděláme krátkou pauzu, za okamžik zase začínáme. Okay.